Já vás poprosím, abyste eh, zaujali místa, dámy a pánové. Děkuji vám mnohokrát, dámy a pánové. Rád bych srdečně přivítal eh, prezidenta eh, České republiky Zemana v Evropském parlamentu. Je nám velkou ctí vás zde dnes eh, moci přivítat, pane prezidente. Vy jste nastoupil s cílem, s cílem posílit evropské směřování České republiky a přispět opět k eh, posunu České republiky do eh, středu evropské politiky. Za to vám zaslouží eh, uznání, zaslouží to uznání a dík a těšíme se, pane prezidente, na váš projev. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, dámy a pánové. Každý politik, který promluvá v Evropském parlamentu, vyjadřuje tiše nebo otevřeně svůj evropský sen. A já bych se rád držel této dobré tradice. Ale nejdříve bych vám eh, řekl, co není mým evropským snem. Nechal jsem se inspirovat známým polským filozofem Leškem Kolakovským, který eh, přednesl přednášku nazvanou Co je to socialismus? Myslím, že to bylo v roce 1957. Eh, začal tím, že řekl, soudruzi, byl jsem požádán, abych vám eh, řekl, co to je socialismus. Dobrá. Ale nejdříve vám řeknu, co není socialismus. Socialismus, eh, soudruzi, nejsou vraždy politických protivníků. Socialismus nejsou koncentrační tábory. Socialismus nejsou političtí vězni. Socialismus není cenzura. A v takovém eh, stylu hm, pokračoval eh, více než půl hodiny. Já budu hovořit eh, kratší dobu. A za pět minut vám řeknu, co není můj evropský sen. Ale musím dodat, že nakonec eh, svého projevu eh, Lešek Kolkovsky eh, řekl a nyní přátelé, soudruzi, vám řeknu, co je socialismus. Socialismus, soudruzi, je dobrá věc. A to bylo všechno. Takže pět minut strávím tím, co řeknu, že řeknu, co není můj evropský sen. Můj evropský sen neobsahuje bláznivé eh, stěhování Evropského parlamentu ze Štrasburku do eh, Bruselu a naopak. Můj evropský sen neobsahuje nesmyslné směrnice, jako například směrnice o energetických úsporných eh, žárovkách. Já mám jednu eh, doma na chalupě a vypadá to tam eh, jako na hřbitově nebo v Márnici. Takže hovořím z vlastní zkušenosti. Evropský sen neobsahuje takzvanou bruselskou evropskou architekturu, která někdy vypadá jako nafouklá krabice od bot, ale navíc můj evropský sen ještě neobsahuje hranici uprostřed Evropské komise, která vypadá jako žvíkačka, chutá jako eh, žvíkačka. To je také eh, mé, eh, má zkušenost. Tohle není můj evropský sen. A teď vám řeknu, jak vypadá můj evropský sen. A začnu citátem dalšího filozofa, českého filozofa Václava Bělohradského. Ten uvedl. Evropské občanství je kulturní volba. A já s tím souhlasím. Protože my jsme všichni se někde narodili a není to naší zásluhou, ale kulturní volba ve prospěch evropského občanství jí vyplývá z naší svobodné vůle a platí a je užitečná zejména v komplikovaných obtížných situacích jako ta stávající. Definujme si, co to znamená. Za prvé, kultura je v něco více než jenom chladný ekonomický kalkul srovnávající eh, výnosy a ztráty. Kultura je soubor pravidel, společných pravidel chování. V integračním procesu musíme vycházet ze společných nebo rovných pravidel, chcete-li, z různých úrovní, z nerovných úrovní. Jaký je tady, eh, v čem tady spočívá rozdíl? Společná pravidla jsou například vztah mezi minimální mzdou a průměrnou mzdou. Nicméně tam mzda závisí na produktivitě práce a nelze ji upravit společnými zásadami. Takováto společná pravidla ale potřebujeme v řadě oblastí evropské politiky. Začněme u zahraniční politiky. Stále platí ta ironická otázka Henryho Kissingera. Komu mám do Evropy volat na jaké číslo? Stále tady Evropská unie nemá společnou zahraniční politiku. Pokud jde o eh, takzvanou měkkou neformální politiku, musím kriticky říci, že eh, někdy mi to připomíná na opakování appeasementu ze 30. let. Ale abychom eh, neměli jenom tuhle neformální politiku, potřebujeme společnou obranou politiku. Máme 28 armád, které nejsou úplně kompatibilní a e, společná evropská armáda, a to je dlouhodobý sen, by byla levnější a efektivnější. Potřebujeme také e, společnou e, fiskální politiku, harmonizaci zdanění a velice rád vám oznamuji, že Česká republika přijala fiskální pakt a já jsem velkým příznivcem eura co nejdřívějším časovém horizontu. Protože ti, kteří eh, euro kritizují, mají něco, čemu já říkám strach z neznámého. A já myslím, že euro je stabilizačním faktorem hospodářského rozvoje. Ale ještě k tomu potřebujeme eh, společná pravidla sociální politiky. Potřebujeme zahájit Evropskou sociální chartou. Potřebujeme společná pravidla v oblasti politiky životního prostředí. A konečně potřebujeme odvahu pro velké projekty. Jako přes, eh, jako eh, transevropské sítě, včetně železničních, eh, dálničních sítí a také vodních cest, vodních koridorů. I když tyto dlouhodobé projekty přesahují horizont politického myšlení, který je obyčejně pouze čtyřletý. Vážení kolegové, rád bych ukončil tím, že vznesu jeden protest. Pan Bandit no, nevím, jestli je tady. Není, bohužel tady není. Vydal uh, výzvu Mladí Evropané, uh, spojte se. Já musím uh, protestovat, protože já jsem starý Evropan. A já chápu uh, tuhle deklaraci jako věkovou diskriminaci, eh, která je eh, přísně eh, proti zásadám Evropské unie. A co to ještě znamená? Hmm, spojte se. Pokud to znamená integrujte se, integrujte se prostřednictvím společných pravidel, tak plně souhlasím. Pokud to znamená sjednoťte se, tak eh, jsem eh, jasně proti, protože jednota, uniformnost je šedá a nudná. A já jsem proti eh, společnému evropskému síru, společnému evropskému pivu. A pokud mohu, tak bych vám doporučil české pivo, které je nejlepší na celém světě. Ale hm, potřebujeme integraci. Evropskou federaci nevr, nikoli evropský unitární stát. A, a svým závěrem, vážení kolegové, bych a, a, znovu se vrátil určitou formou Kleškovi Kolakovskému. Hluboko ve svém srdci věřím, že Evropská unie je dobrá věc. Děkuji mnohokrát za pozornost. By the way, I spoke uh, English in order to reduce your expenses for interpreters uh, and for translation. Yes. Já nevím, jestli uh, bylo uh, rozumět bez mikrofonu, ale uh, pan prezident řekl, že hovořil anglicky, aby uspořil náklady na tlumočení. Pane prezidente, já vám srdečně děkuji. Tady eh, z hora eh, je krásný přehled a myslím, že eh, málo kdy tady zazní něco, co je složeno z tolika protichůdných signálů, ale přitom obsahuje každému, pro každého něco, co se lidem líbí. Každopádně Eh, my potřebujeme Českou republiku, ambiciozní Českou republiku. Česká republika je eh, významnou zemí Evropské unie. Je to kriticky eh, laděná země, ale potřebujeme ji s ní kooperovat. A to, jestli české pivo je to nejlepší na světě, tak o tom zde jistě proběhne obsáhlá debata v tomto parlamentu. Děkuji vám za návštěvu.